Ja, guten Tag. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milí členové našeho výboru. Zahajují jednání dnes v pondělí 17. června 2013. První bod pořadu jednání je přijetí programu. Chtěl bych upozornit na to, že během zítřejšího dne eh, budeme mít v programu jednu změnu. A to v důsledku jedny rodinné události. Kolega Gerbrandini se nemůže zúčastnit, proto přesuneme bod 13 a na místo něho předsuneme, který to bude bod. von Herrn Zprávu pana Gebrandyho budeme projednávat odpoledne. Tento bod tedy přesuneme. A bod číslo 19, zvláštní zprávu účetního dvora ohledně efektivity nákladů přesuneme jako bod 13, takže zaměníme bod 13 s bodem 19. Souhlasíte s tím? Nevidím žádné námitky. Takže jsme program našeho jednání schválili. Chtěl bych upozornit na webstream, na tlumočení, které naštěstí máme a ještě upozorňuji, že zítra pro hlasování budeme potřebovat hlasovací karty. Ještě mohu upozornit na to, že společné setkání a společně jednání eh, výboru Libe a konce bude konat mezi 16. a 17. hodinou v místnosti Josef Antal 6 k 2 18. 6 kdy budeme hovořit o směrnici PIF, tedy o eh, směrnici o boji proti podvodům Eh, bude se to týkat finančních zájmů Evropské unie. A tak se dostávám k bodu 3 pořadu jednání. Eh, je to schválení zápisů z jednání 22. a 23. dubna, také 27. 28. května a také 29. května. Máte prosím nějaké připomínky k těmto zápisům z jednání? Zdá se, že ne tak eh, můžeme schválit tyto zápisy a dostáváme se k bodu jednání čtyři. Je to zpráva Delangem. A nejprve mohu dát slovo paní zpravodajce, pokud si to přeje, přeje Este Lange. Ano, děkuji, pane předsedo. Je to eh, otázka eh, uplatňování předpisů EU v oblasti hygieny. V členských státech a to je opravdu velice důležité eh, v politických diskuzích a ve veřejné eh, debatě, protože na úrovni EU byla přijata nová legislativa eh, v období 2004-2006 v této oblasti a členské státy musí splňovat stejná kritéria a také stejné uplatňování musí tam platit. A já vím, že v době, kdy to bylo nesmírně zajímavé, jak zajistíme, aby to splňovali i nové členské státy, tak jsme velice rádi, že účetní dvůr se zaměřil na tu oblast, na program SAPAD, předvstupní pomoci a to byla pomoc eh, ve výši 170 milionů eur a potom eh, šlo o ty eh, určité zájmy, to znamená v oblasti porážky zvířat zemí. Byl to opatření číslo 2 zapad, zlepšení také zpracovávání produktů v oblasti rybářského průmyslu. A šlo o otázku, kde je třeba učinit ty správné kroky, aby eh, se zařízení na porážku zvířat přizpůsobili evropským standardům a já doufám, že eh, získáme ty nutné informace eh, o tom, kolik zařízení na porážku zvířat bylo na začátku procesu a jaké procento z nich opravdu splňuje standardy EU a kolik, jaké je procento jatek, které jsou na úrovni EU, poté, co byly vynaloženy prostředky z programu SPAD. Poté, co si přečteme tuto zprávu a e, usilujeme o odpověď na tuto otázku, je velice obtížné e, jistit, když jde o e, to procento, kolik zařízení na porážku opravdu plní tato kritéria. Já vím, že e, nemůžeme dávat vinu účetnímu dvoru, ale je to opravdu velice obtížné vysvětlovat lidem mimo Brusel, e, co vlastně je předmětem kontroly. Co e, účetní dvůr sledoval? Sledoval dohled Evropské komise, dále e, školení, implementace legislativy na úrovni zařízení na porážku zvířat a dále také poskytování finančních prostředků. A šlo o otázku, zda e, se uplatňují postupy a systémy, e, zda je v pořádku jejich nastavení. Zpráva obsahuje ale také celou řadu slabých stránek, které byly zjištěny při návštěvě eh, zařízení na porážku zvířat v členských státech. A já bych chtěla je zhrnout v určité tabulce ve své zprávě, například eh, co se týče dozoru. Účetní dvůr upozorňuje na to, že eh, zpráva komise, když zjistila, že implementace byla jenom částečná, je třeba e, e, zajistit plnění legislativy. E, zjištěny byly nedostatky ve třech nebo pěti členských státech v důležité oblasti veterinálních kontrol. A dal, dalších oblastech. To je tedy obsahem té tabulky, kde jsem se snažila zhrnout výsledky zjištění účetního dvora. A co se stane s touto zprávou? co bude následovat. Můžete si přečíst odpovědi, které poskytla komise. Co mě poněkud překvapilo, je to, že v oblasti veterinárních kontrol, kde byly zjištěny určité slabiny v několika členských státech, že jenom některé státy eh, se obrátily na účetní dvůr s příslibem, že něco učiní. A eh, chtěli bychom vědět, eh, zda je komise informována o tom, jaká je situace v těch dalších státech. Je to přece důležitá oblast, oblast veterárních eh, kontrol. Když dojde eh, k pochybení, tak to může mít dopady také na veřejné zdraví. Kromě toho si můžete přečíst výsledky mých zjištění je tu ještě jedna technická oprava, kterou musím oznámit, protože já konstatuji, že vyzýváme komisi, aby zlepšila dohled eh, nad oficiálními kontrolami a potom upozorňuji na novou legislativu, která je navrhována a v textu máme číslo starých právních předpisů, takže na stránce 7 budu muset provést ještě eh, technickou změnu, musím zde eh, uvést nový návrh návrh komise z tohoto eh, roku, když jde tedy o provádění kontrol v této oblasti. Účetní dvůr je spokojen, že tento systém obecně funguje a já bych ráda slyšela od komise, jak pracuje na odstranění těch slabých stránek, například eh, právě v té oblasti veterinárních eh, kontrol. Co se s zůstane tedy tam, kde byly zjištěny ty nedostatky. Můžete uvést jenom některé příklady, jak eh, budete eh, přistupovat k těmto eh, čtyřem členským státům. A potom máme také otázku, kterou si musíme sami položit, eh, a to je obecná otázka, ne ve vztahu s touto zprávou. Je to decentralizovaná struktura řízení, na které pracujeme, ale když jde o eh, legitimitu eh, právních předpisů EU, tak je stále ještě obtížné vysvětlovat občanům, že v komisi v v podstatě eh, nikdo eh, neví, kolik zařízení na porážku zvířat bylo v pořádku navzdory kontrolám, ještě eh, než byl vynaloženy prostředky ze SAPATu a jaké procento zařízení je nyní v pořádku. Já se domnívám, že naši voliči by se eh, rádi dozvěděli ještě něco více o tom, jak efektivně vynakládáme prostředky. Děkuji vám. Uh, Děkuji naší zpravodajce, která se zmínila o celé řadě nebo nadnesla celou řadu otázek a e, než udělím e, slovo zástupci účetního dvora panu Cardiffovi, chci zmínit, že minulý týden jsme se zabývali podvody a Olafem, dnes se zabýváme e, jatky. Co je to za úžasný vývoj. A nyní dávám slovo zástupci Evropského účetního dvora panu Cardiffovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. S radostí vám předkládám eh, zvláštní eh, zprávu účetního dvora o modernizaci zemědělských eh, podniků. Jsme vděční výboru za spolupráci a děkujeme také paní Delange za zajímavou a podrobnou zprávu předloženou výboru. E, stručně bych e, se věnoval e, tomu, z čeho ve zprávě vycházíme a pak přejdu k závěru. Existují konkrétní nařízení upravující hygienu a bezpečnost v rámci balíku 2004, a tento balíček vstoupil v platnost v roce 2006. Ve srovnání se stávajícími členskými státy, které již aplikují mm, eh, legislativu o hygieně EU, eh, členské státy, které se připojily k EU v roce 2004, eh, čelili mimořádným výzvám, pokud jde o přijetí tohoto hygienického balíčku. A z tohoto důvodu byly dány k dispozici fondy Evropské unie. Cíl mm, tohoto auditu bylo prověřit, zda komise a členské státy státy, které eh, obdržely fondy EU, eh, učinili dostatek opatření k zajištění eh, hygieny na jatkách v souladu s standardy hygieny Evropské unie. V rámci auditu jsme navštívili národní orgány a jatka v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovinsku. K závěrům, k hlavním závěrům. Dovolte, abych eh, napřed eh, zmínil otázku dohledu komise a, člensk, mm, a členskými státy. Hlavní eh, skutečností zde je to, že systémy dohledu nad hygienickými požadavky Evropské komise a jejich provádění a dodržování příslušnými orgány členských států byly sledány neadekvátní, zejména pokud jde o drůbež. Za dr- třetí eh, dochází eh, ke slabinám v provádění víceletých národních kontrolních plánů na úrovni členských států. Toto snížilo eh, vhodnost těchto plánů, co by základu pro mm, vykonávání oficiálních kontrol. A čtvrtým bodem je existence určitých problémů s koordinací a dokumentací na úrovni členských států, zejména pokud jde o odběry vzorku a výsledky eh, kontrol pokud jde o implementaci eh, požadavku eh, nezávadností potravin a hygieny na úrovni eh, provozovatelů jatek, lze celkem říci, že postupy jsou vhodné a odpovídají také požadavkům, i když je zde ještě co zlepšovat. V mnoha, na mnoha jatkách, která jsme navštívili, přetrvávají problémy s hygienou, například neadekvátní čistící zařízení a nedostatečné oddělení čistých a znečištěných prostorů. Eh, také jsme zaznamenali eh, určité nedostatky při provádění systému analýzy eh, nebezpečí a kritických kontrolních bodů. A také zde byly nedostatky v systémech zpětného sledování původu znečištění a také původu potravin. Rovněž eh, existují ještě problémy při identifikaci eh, mrtvých těl zvířat a eh, nekompletní systémy zpětného sledování, zpracovávání živých zvířat a jejich usmrcování, respektive porážku, porážky. Pokud jde o vodítka a školení, je eh, nutno zmínit eh, dva, dvě skutečnosti. Za prvé ve většině navštívených členských státech bohužel neexistují národní vodí, vodítka pro zlepšování praxe v oblasti hygieny. A za druhé v rámci eh, vzdělávacího programu komise pod názvem Lepší vzdělávání pro nezávadnější potraviny existuje stále ještě prostor pro zlepšování organizace tohoto programu. Pokud je o využití finančních prostředků EU, EU, několik bodů. Za prvé, e, nedošlo ke specifickému hodnocení komise v tomto ohledu. Je nabílení, že evropské fondy přispěly k restrukturalizaci e, jatek e, s cílem zajistit dodržování hygienických norem EU a také zvýšení ekonomické aktivity. A za druhé, v každém navštíveném členském státu jsme zaznamenali případy, kde Eh, buď nebylo dosaženo eh, pětiletého minimálního období eh, činnosti, anebo Eh, byly eh, identifikovány eh, nedostatečné úrovně činnosti. Toto snižuje dopad finančních prostředků získaných a použitých. Závěrem bych chtěl říci, že vím, že komise nedávno navrhla zásadní reformu a zjednodušení právních předpisů o bezpečnosti a nezávadnosti potravin. To asi představuje dobrou příležitost pro komisi a legislativní orgány zvážit, zdali eh, doporučení učiněna v rámci eh, zprávy účetního eh, dvora vyžadují další legislativní úpravy. Děkuji za vaši pozornost a rád zodpovím za, na vaše otázky. Děkuji, pane Cardiffe, za stanovisko účetního dvora, říká předsedající a nyní si dovolím zahájit diskusi pro členy výboru a táži se, máte otázky či stanoviska, komentáře. Ano, pan kolega Mulder má slovo. Pouze velmi stručná otázka, která se e, e, týká e, jatek, jatečních podniků na vnitřním trhu. Jaké důsledky budou učiněny. Vím, že již některá byla, komise stáhla určité finanční prostředky, ale co když takovéto potraviny, které byly produkovány v ne zcela čistých, čistém prostředí, se dostanou na trh? Jaké budou další opatření? Jsou další otázky z pléna, e, nikoli pak se táží komise, zdali by chtěla zaujmout stanovisko k těmto nadneseným bodům a vítám zde pana Fandejka z DG Sanko a pana Ivose. Kdo z vás by se chtěl ujmout slova? Prosím. podpora, že ty pozorované slabiny individuálně a kolektivně nějak neohrožují celkovou architekturu systému, která má zajistit, že jsou hygienické požadavky uplatňovány. Potravináři musí zajistit, že pracují s čistými surovinami a členské státy jsou zodpovědné za dohled eh, prostřednictvím eh, systému dohledu a komise dohlíží zase na to, že tyto kontroly jsou eh, prováděny a zajišťují bezpečnost potravin všude v Evropě. Komise musí pozbudovat členské státy k tomu, aby prováděly veterinární kontroly a používali využili veškeré možnosti také k tomu, aby tak dělali i do budoucna. Já bych zdůraznil především tři body. Za prvé, komise bude i nadále pracovat s členskými státy využívající už zavedených mechanismů a procesů prostřednictvím pokynu eh, národních kontrolních programů a výročních zpráv. Audity, které probíhají pravidelně, ze strany veterinárních hygienických úřadů, posoudí efektivitu těchto kontrol, potom oznámí výsledky těchto kontrol členským státům, požádá členské státy, aby sledovali jejich doporučení a následně budou zde také kontrolní mise, kterém budou mít za úkol ověřit, že ta doporučení byla náležitě uplatněna. Komise také bude zveřejňovat své auditní zprávy i do budoucna. Pokud jde o lepší školení pro bezpečnější potraviny, komise chce zajistit zapojení členských států do vytváření těchto programů a také získávat pravidelné zpětné informace o jejich implementaci, abychom zajistili správnou a efektivní komunikaci v rámci různých oddělení, tak komise, nebo tedy výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele, má adekvátní procesy k tomu, aby zajistila efektivní výměnu informací. A s cílem neustále zlepšovat tento program, výsledky téměř ukončeného hodnocení toho programu, lepší školení pro bezpečnější potraviny. To bude základ pro to, aby členské státy a komise přijaly další kroky v této oblasti. Poslední bod. Pod pravidlem rozvojové politiky nám společný rámec poskytuje jediný rámec pro monitoring a sledování všech zásahů v rámci rozvoje. Posuzujeme tedy Výkonnost tohoto programu zajišťujeme zodpovědnost a také kontrolujeme dosahování cílů, také hodnotíme společné indikátory pro monitoring a hodnocení komise jako součást celé evropské sítě vytvořila systém, který nám umožňuje vyměňovat si zkušenosti a sledovat uplatňování pravidel rozvojové politiky. Po roce 2013 bude tento hodnotící a monitorovací systém ještě dále zjednodušen. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo zpravodajce. Ještě ale pan Mulder, jeho otázka nebyla zodpovězena. Možná mi to uniklo, ale já jsem položil otázku komise a nedostal jsem odpověď. Pan Van Dijk možná? Omlouvám se, že jsem to vypustil. Myslím si, že pravidla v hygienickém nařízení jsou poměrně jasná. Pokud ta zjištění mají dopad na bezpečnost potravin, tak je nutno přijmout odpovídající kroky. Ve zprávách, podrobných zprávách, ta zjištění nemají vždycky přímý dopad na bezpečnost potravin. Není to tedy všechno v souladu, ale ne vždycky to má okamžitý dopad na bezpečnost potravin. Děkuji. Jan, content? Jane, jsi spokojen? Jste spokojen? Kdyby to uh, soud potvrdil, byl bych ještě spokojenější. Dobře, a teď eh, Chce tedy účetní soudní dvůr k tomu něco říci na závěr, pane Cardiffe? Jen to chci vyjasnit. My nejsme inspektory pro bezpečnost potravin a proto náš audit eh, se nezaměřoval na ten koncový výrobek, na tu potravinu. Je jasné, že je to lepší, než by to mohlo být, že ta fyzická infrastruktura, která má zajistit bezpečnost potravin, Takže ty náležité kroky byly přijaty. Všechny tyto věci jsou tedy pozitivní. My jsme se zaměřovali na otázku implementace. Tam byly nějaké problémy s hygienou, ale v evropském hygienickém systému jsou různé úrovně, takže by nebylo správné říci, že by tam byl problém s tím koncovým výrobkem, ale víme, že někdy bezpečnost potravin je ohrožena ne proto, že tam je v tom řetězci nějaká velká chyba, ale protože je tam několik drobných chyb, které se potom spojí. Takže my jsme měli nějaká zjištění z oblasti implementace, i když to tedy nebylo nějak systematické, odhalili jsme různé problémy, různé chyby na různých místech, ale Formulovali jsme to tak, aby komise mohla jednat, komise přistoupila na naše doporučení a podnikne odpovídající kroky. Je tedy dobré vědět, že mají vytvořen dobrý systém, i když nějaké chyby tam jsou a komise by tyto chyby měla odstranit. Děkuji. A teď Esther Delange. Já bych chtěla říci, že jediný závěr je, že je nutné pokračovat, protože máme nový eh, návrh právních ustanovení, které se týkají kontroly v oblasti rybářského průmyslu. A tak já se domnívám, že musíme pokračovat a netočit se v kruhu. K té otázce bezpečnosti potravin, jak o tom hovořil Jan Mulder. Když čtu ty závěry, které píše účetní dvůr, který se týká eh, požadavků hygieny, tak některé tyto požadavky budou mít dopady také na bezpečnost potravin, protože ty příklady, které účetní dvůr sám uvádí, zahrnují například přesuny masa nebo jatečních těl z těch čistých oblastí přes takzvané špinavé oblasti za účelem dopravy. Eh, to je, myslím, zásadní porušování hygienických předpisů a má to dopady na bezpečnost potravin. Já chápu a je mi jasné, že účetní dvůr z toho nemůže vyvodit žádné závěry, ale eh, má to eh, dopady na bezpečnost potravin, alespoň ty příklady, které účetní dvůr uvádí, jsou podnětem k obavám a já jsem od komise stále ještě neslyšela odpověď na otázku Jana Muldera. Co by to bylo bývalo pro ty eh, produkty, které eh, vytvářejí na těch eh, jatkách, které neplní standardy a měly by být tedy staženy z trhu. Dobře, já vím, že to jsou dvě úrovně, eh, kde působíme. Může komise alespoň potvrdit, že v oblasti veterinárních eh, kontrol, kdy jsme navštívili ty země, kde jsme zjistili, že je legislativa porušována. Došlo tam alespoň ke zlepšení a je si komise vědoma těch kroků, které učinili ty eh, státy. Eh, pok- pokud komise jako strážkyně smlouvy eh, má alespoň přehled, eh, zda to jsou opatření, kroky, které jsou bíre tím správným směrem. To bych ráda slyšela od komise. A ještě jednu otázku na účetní dvůr, protože eh, bylo řečeno, že jenom právní ustanovení nám umožňují zakročit a nyní se připravuje nový návrh. Jaký bude tedy hlavní závěr nebo tip, který by měl účetní dvůr pro nás, co bychom měli udělat jinak v srovnání eh, s návrhem komise z roku 2013 200, 265. Děkuji. Eh, děkuji naší zpravodajce a kolega Sikrievský se hlásí o slovo. Eh, já mám tady Děkuji. Chtěl bych eh, říct si, že eh, tu stále ještě postrádám informace v souvislosti s procesem zpracování, eh, co účetní dvůr na těch jatkách vlastně kontroloval na jakém základě sformuloval tato doporučení. Já jsem se jenom dozvěděl, že tam nebyly dodrženy určité standardy Evropské unie. Znamená to, že jsme neměli dostatek času, anebo došlo k určitému zevšeobecnění. To co jsme slyšeli, bylo opravdu tak eh, obecné, že bychom to mohli eh, konstatovat vlastně o, všech zařízeních. Já vím, že je to nesmírně nákladné eh, přizpůsobit provoz novým právním ustanovením. Nám to moc dobře působí také v zemědělském výboru a byl jsem za tuto problematiku zodpovědný i na vnitrostátní úrovni, ale to, co jsem se zatím slyšel, bylo opravdu příliš obecné. Já tu postrádám konkrétnější odpovědi. Děkuji. Dobře. A Nyní tedy dávám opět slovo komisi a rád bych zdůraznil to, co řekla naše zpravodajka. My jsme výbor pro rozpočtovou kontrolu a tak nás nezajímá jenom otázka, zda byly finanční prostředky vynaloženy v souladu s právními předpisy, ale zda bylo dosaženo cílů, které sledují programy Evropské unie. Tedy to je otázka paní Delangev funguje ta eh, kontrola. Opouští potom eh, ta jateční zařízení lepší výrobky a chce tedy komise eh, vymáhat nápravu od členských států, pokud se jim nepodaří dosáhnout příslušné kvality zařízení na porážku zvířat. Dobře, Pokusím se na to odpovědět. Já jsem z generálního ředitelství Sanko a to se týkalo eh, předpisů o hygieně, ale dám slovo kolegovi, který se zabývá zemědělstvím. Chtěl bych eh, potvrdit, že ten audit, který eh, vypracoval účetní dvůr v eh, pěti členských státech, jeden odpověděl, eh, čtyři nezareagovali a všechny členské státy byly hodnoceny šéfy veterinárních úřadů a byly sformulovány ty aktivity, které e, členské státy musí učinit, aby e, plnili příslušnou e, legislativu v oblasti hygieny. Musím říci, že nebyly zjištěny na porušení, ale mohu potvrdit, že všechny členské státy, které byly předmětem auditu, byly posuzovány zejména z hlediska hygieny a výsledky hodnocení jsou k dispozici. A nyní tedy předávám slovo kolegovi z Generálního ředitelství pro zemědělství, aby řekl, zda e, to odpovídá tedy těm vynaloženým prostředkům členských státech. Děkuji. DG Agri se postaralo o to, aby byla zaručena eh, udržitelnost eh, během toho monitorovacího období, kde byl tedy placen tento projekt. To znamená, že tyto členské státy eh, musí na každoroční bázi ověřovat, zda ta aktualizace standardu v etkách odpovídá či ne a to musí být také kontrolovat sledováno našimi auditory při auditech schody a e, máme k tomu příslušné informace od našich auditorů. Dobře, děkuji. Děkuji za tyto odpovědi. Pokud se už nikdo nehlásí o slovo k tomuto bodu, tak tento bod pořadu jednání můžeme prozatím ukončit a můžeme přejít k dalšímu bodu jednání a to je zvláštní zpráva, která se týkala eh, pomoci na modernizaci zemědělských podniků. U tohoto tématu pomoc a modernizaci zemědělských podniků mohu za účetní dvůr přivítat Saputpekíte a mohu vám hned také dát slovo. Srdečně vítejte a hned vám dávám slovo. A, ah, moment. Jo, bitteschön. uh... Thank you, Mr. Chairman. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové soud eh, eh, provedl audit ohledně rozvojového opatření 121, modernizace zemědělských eh, podniků. Účelem je modernizace zemědělských podniků a statku s cílem eh, zdokonalit jejich ekonomickou výkonnost. Toto opatření využívají všechny členské státy a je to jedním z největších opatření z hlediska výdajů. Eh, v období 2007 až 2013 rozpočtované výdaje činili nebo činí 11,1 miliardu eur a nebo 11 celkového, eh, celkových výdajů v oblasti rozvoje venkova, včetně 600 30 milionů eur eh, z eh, takzvaného health checku společné zemědělské politiky. Audit účetního dvora se zaměřil na to, zda opatření 121 je zaměřeno na specifické potřeby členských států a na priority EU, jako například nové technologie, inovaci, kvalitu a diverzifikaci. Ehm, dobré zacílení eh, ehm, si vynucuje, aby ehm, byly stanoveny cíle, které odrážejí eh, potřeby členských států a priority EU. Eh, kritéria způsobilosti musí být stanovena a také výběrová kritéria jsou využívána k identifikaci nejvhodnějších projektů projektu a e, rizika pro ekonomickou e, e, životnost mají být zmírněna. Účetní dvůr zjistil, že zmíněné opatření dosahuje svých nominálních cílů. To ovšem je téměř nezbytné, protože jakékoliv investice nebo pořizování nového zařízení eh, ústí v určitou míru modernizace. Eh, náš závěr je, že opatření 121 má potenciál poskytnout eh, větší hodnotu a pokud, eh, jsou, pokud disponibilní fondy by byly lépe zaměřené na potřeby a eh, priority. Pouze mm, dva členské státy mají k dispozici eh, silné systémy cíleného využití finančních prostředků. Pět mají omezené systémy v tomto smyslu a ostatní tři mají slabé e, systémy. E, takovéto omezené nebo slabé systémy e, vedou k nižší účinnosti a účelnosti nebo efektivitě využitých, využívaných veřejných fondů. Navíc komise schválila programy rozvoje venkova, které obsahovaly eh, také velmi eh, nízkou, eh, nízký, nízkou důkaznost účelového využití prostředků. Účetní dvůr se domnívá, že účelné nebo účelové vázání prostředku je nutné a umožní komisi lépe stanovit, zdali je cílu dosahováno. A také byl zjištěn nedostatek efektivního e, e, zacílení e, s cílem zajistit efektivitu doplňujících dodatečných finančních prostředků v rámci health checku. Navíc soudní, pardon, účetní dvůr zkoumal systém monitorování a kontrol a Mm, jakým způsobem rizika finanční životnosti mm, byly řešeny, protože tyto prvky jsou podstatné pro efektivitu opatření. E, účetní dvůr zjistil, že e, společný rámec monitorování a hodnocení mm, e, nevytváří dostatečně relevantní nebo spolehlivá data co učinit, abychom eh, zlepšili efektivitu opatření 121? Za prvé, komise by měla předložit eh, legislativu s jasnými požadavky, aby členské státy předkládaly detaily svých eh, programů rozvoje venkova a také jak chtějí dosahovat cílu. Komise by měla zajistit, aby tyto požadavky byly plněny a při realizaci programu rozvoje venkova by se členské státy měly zaměřit na finanční pomoc prostřednictvím jasných a relevantních výběrových kritérií. Za druhé, tam, kde je úmyslem účelově vázat určitá opatření a fondy, aby byly řešeny specifické priority, jako to činí například Health Check. Komise musí navrhnout právní předpisy, aby Eh, toto konkrétní, eh, tento konkrétní požadavek eh, byl obsažen v příslušném nařízení EU. Za třetí, komise by měla zajistit, aby získala relevantní a spolehlivé informace, což by napomohlo řízení a monitorování. E, za čtvrté členské státy by měly e, vytvořit efektivní postupy, postupy e, odpovídající rizikům, aby zajistili, že dotace a granty nebudou poskytovány projektům, které nejsou finančně životaschopné. Za páté, komise by měla podpořit členské státy a povzbudit je, aby dodržovali dobrou praxi a tím eh, by eh, výdaje na investice mm, mm, byly eh, oprávněné. A závěrem bych chtěla podotknout, že zpravodajka vyzývá účetní dvůr, aby poskytl kritéria pro hodnocení nákladu a užitku Eh, chci ale zdůraznit, že není úkolem soudu takováto kritéria předkládat, je to spíše eh, roli managementu, ale eh, musím říci, že účetní dvůr určitě Eh, se zaměří v budoucích auditech na další eh, prověření výběrových kritérií, eh, která aplikují členské státy a zdůrazní tím dobré a špatné praxe. Chci ještě říci, že komise děkuje respektive děkuji komisi za dobrou spolupráci během auditu a také paní Ajale Sender za eh, spolupráci a mm, kvalitní zprávu. Samozřejmě, že jsem vám ráda k dispozici pro případné otázky. Děkuji vám mnohokrát, paní Budbergite, a nyní dávám slovo naší zpravodajce, paní Ajale Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, paní Budregite za její skvělou zprávu a také za výměnu informací a za spolupráci, kterou jsme vedli. Tato zpráva je důležitá zejména s ohledem na to, jaká tam máme opatření, která se vztahují na zemědělství a která se vztahují na rozvoj venkova. venkova. Teď hovoříme o rozvoji venkova Nejedná se tedy o, nebo tedy pouze o rozvoj zemědělství, ale také o politiku bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, zprávy našeho území, záchranu krajiny a tak dále. Právě proto se zde analyzuje především opatření 121 ve vztahu k modernizaci zemědělských podniků. A tady bych ráda řekla, že ty závěry mně připadají opravdu dobré v tom smyslu, že ten nový pilíř, který se zde teprve vytváří a jsou zde zatím ještě úplně nevytvořené mechanismy na jeho kontrolu, protože u zemědělské politiky, u přímých plateb, tam byl solidní pevný mechanismus, který přinášel jasné výsledky a u rozvoje venkova nic takového nebylo. Bylo potřeba takovýto mechanismus vytvořit a posílit ho. A jedním ze závěrů je právě ta potřeba nadále zlepšovat systém nebo tedy mechanismus kontroly a monitorování opatření rozvoje venkova. Hovoříme o opatření 121, to bylo asi 11,1 miliard eur, takže to není to největší opatření, které tam máme, nicméně je velmi důležité s ohledem na modernizaci zemědělských podniků, právě tedy s ohledem na měřené cíle. Já souhlasím se závěry soudního, tedy účetního dvora v tom smyslu, že je třeba zlepšit hodnocení, je třeba vyžadovat po členských státech, aby uvedli do souladu všechna data, aby to byly skutečně relevantní údaje a aby ukazatele, na kterých budou tyto údaje založeny, byly také ukazatele, které nám umožní provést v srovnání a umožní nám také provést lepší hodnocení a lepší kontrolu. Také je třeba zabránit tomu, aby se tam nerozdrobili ty věci už od žádostí až po implementaci, protože zde máme územní diverzifikaci, která samozřejmě vyžaduje určitou flexibilitu, ale na druhé straně je nutné, aby se nám to neroztříštilo. Protože tím by se omezila působnost opatření a jejich implementace. Souhlasím také že je zde tak velká různorodost a velké rozdíly, pokud jde o specifickou implementaci priorit, evropských priorit, že je obtížné provést jednotné hodnocení. Dokonce i v tom kalendáři jsme viděli, že například v Rumunsku to, že nemohli nabídnout všechny tyto prvky k hodnocení, to jim eh, zajistilo záporné výsledky, i když nakonec se ukázalo, že ten systém ukazatelů mají dostatečně dobrý a dostatečně rozvinutý. Natolik, že mohou nakonec mít lepší výsledky než eh, Bádensko, Württembersko v Německu nebo Katalánsko ve Španělsku, tedy další území hodnocená účetním dvorem ukazatele a kritéria musí být dostatečně homogenní, porovnatelné, aby zde nevznikaly tak různorodé výsledky s nepředvídatelnými dopady. Jinak také úplně souhlasím s tím, že je třeba zachovat podporu pro modernizaci operativních systémů pro tyto zemědělské podniky, protože se potvrdilo, že bez ohledu na to, že je třeba zlepšit eh, systém eh, žádostí a hodnocení, tak eh, jejich implementace v terénu se zlepšila. A to jak díky modernizaci podniků, tak i napomohla tomu, co je nejzásadnější, a to je generační výměna na našich zemědělských územích. Já Kromě toho souhlasím s paní Bodbergite, že není běžné žádat účetní dvůr o to, aby skládal nějaké účty ohledně toho, jak jsou některá opatření prováděna, ale já si dovolím zdůraznit jednu věc. Zjištění účetního dvora jsou tak trochu protichudná. Účetní dvůr vysvětluje, že je normální, že se modernizuje, když se kupuje vybavení a provádějí se investice do zemědělských eh, zařízení. Takže ano, je normální, že se tedy modernizuje, ale zároveň říká, že vzhledem k tomu, že je normální, že je modernizace, že k ní dochází, tak toto nejsou žádná kritéria pro inovaci. Tak eh, já bych chtěla, aby v zájmu transparentnosti nám také vyjasnili, jaká kritéria účetní dvůr tedy použil, protože dále se objevují v té zprávě nějaká další protichůdná tvrzení. Na jedné straně bylo vidět, že systémy nejsou dostatečně efektivní, například v Lucembursku nebo v Polsku například. tak eh, používá ty příklady jako restriktivní kritéria. Takže je tam jistý rozpor. Nejdříve tedy mezi těmi principy a pak mezi těmi příklady, které se tam objevují, tak já bych požádala o vyjasnění i s ohledem na aplikaci v budoucnosti. Jak si myslíte, že by měla být tato kritéria stanovena a především z jakých kritérií jste vycházeli vy, protože říkáme, že se investuje do nového zařízení, do nových eh, řídicích systémů, tak to už samozřejmě znamená nejenom modernizaci, ale i inovaci. Takže já jsem si říkala, jaká jsou tedy kritéria pro inovaci, která účetní dvůr použil. A také jsem se chtěla zeptat, protože tom hodnocení se používají různé územní systémy. Ve Španělsku tam jste měli Katalánsko nebo v Německu Bádensko-Württembersko, což eh, jsou jenom určitá území. Lucembursko je menší, ale Polsko, Polsko to se tam hodnotí jako celý stát, nebo Rumunsko taky. Tak proto jsem se chtěla zeptat, jaká výběrová kritéria jste použili, protože když se provádí srovnání a vy si vyberete Katalánsko, které má zastupovat celé Španělsko, tak eh, z hlediska modernizace zemědělských podniků to bude vypadat úplně jinak, když si vyberete třeba Extremaduru nebo Galici nebo nějaký jiný region. Takže potom byste možná dospěli k jiným výsledkům. A proto bych se znovu tedy obrátila na účetní dvůr a požádala o určitá vyjasnění s ohledem na budoucnost, abychom mohli lépe měřit a abychom mohli lépe posoudit eh, závěry účetního dvora. A to je vše. Děkuji za pozornost a jsem eh, k dispozici, abych zodpověděla vaše dotazy. Děkuji a táži se zdali, eh, jsou ještě eh, další komentáře ze strany poslanců. Paní Delange, možná, že bych navázala na to, co řekla zpravodajka ohledně o něch výběrových kritérií a proč komise o tom rozhodovala tak, jak rozhodovala. Je jasné, že dva byly dobře zacílené, dva vůbec ne a pak zde byla mm, eh, velká eh, střední část, které, eh, která mm, nebyla ani dobrá, ani špatná. Proč? Takže k tomu vedli mm, na, na jakém základě komise takto ta kritéria rozdělila. Navíc komise sama navrhla, aby Eh, vznikly ještě doplňující cíle společné zemědělské politiky, například v oblasti eh, eh, vodohospodářství, klimatické změny, biodiverzita. A otázka je, do jaké míry komise ví, anebo do jaké míry tyto výdaje na rozvoj venkova splňují i ostatní kritéria. Abych byla konkrétní, eh, mohou existovat opatření, která jsou dobrá pro modernizaci farem, ale mohou mít velmi negativní eh, dopad na eh, rozvoj venkova anebo obnovitelné zdroje energie. Vzhledem k tomu, že tyto cíle jsou nyní také zahrnuté do společné zemědělské politiky, kontroluje komise to, aby, anebo dohlíží na tom, aby abychom vytvářeli politiku win-win, to znamená, abychom modernizovali zemědělské podniky, ale současně, aby byla splněna některá z těch dodatečných eh, kritérií, ať už biodiversita nebo eh, obnovitelné zdroje energie a tak dále. Může komise dát příklad o tom, kolik eh, procent těchto finančních výdajů splňuje ehm, ten dvojí cíl a ehm, vlastně dosahuje dvojího efektu, anebo kolik z nich je pouze zaměřeno na modernizaci jako takovou. Eh, děkuji vám a nyní má slovo ještě jednou pan kolega Sikierský. Děkuji. Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělských eh, podniků eh, samozřejmě se děje skrze modernizaci, výměnu vozového parku a tak dále, strojového vybavení a podobně. A to má samozřejmě e, určitý vliv e, a určitý vliv to má na zemědělské podniky, jiný vliv e, zase na životní prostředí, ale my se domníváme, že modernizační proces v zemědělství by alespoň při nejmenším neměl být škodlivý vůči životnímu prostředí. Otázky, které zde byly nadneseny, aby eh, prostředky eh, eh, doputovaly přímo do oblasti modernizace. S tím mám určitý problém. Účelovost určitých programů rozvoje venkova, které mají přispět k posílení konkurenceschopnosti. To je schvalováno generálním ředitelstvím Agri. Otázkou je, jakým způsobem účetní dvůr posuzuje eh, účelové vázání těch prostředků, jaká kritéria platí, ta, která byla schválena na národní úrovni a která mm, musí schvalovat i DG Agri. To ostatně není výtka, eh, pouze chtěl, jsem chtěl zobrazit eh, ten problém. A pak ještě jedna otázka. Do jaké míry by bylo možné to, co zmínila paní zpravodajka, do jaké míry to máme chápat ve smyslu snahy zvyšování konkurenceschopnosti na základě e, rozlohy. Tady existují růz, e, různé modernizační faktory a různé rozdíly. Já jsem byl konfrontován výtkou, že e, nákup traktoru pro potřebu zemědělského podniku nemá nic společného s, s modernizací, ale traktor je přece základním prostředkem. Je obtížné realizovat modernizaci, pokud ne, nejsou k dispozici eh, traktory, tažná vozidla a tak dále. Samozřejmě, že by bylo zapotřebí usilovat i poněkud rafinovanější modernizaci, ale jestliže zemědělský podnik startuje s poměrně E, nízké úrovně, kde je zapotřebí e, zajistit napřed tu základní modernizaci, tak začínáme právě tímto základním vybavením. A proto bych navrhoval, abychom se napříště zaměřili spíše na specifika jednotlivých zemí a jednotlivých zemědělských e, podniků a jejich ploch zcela jiné to je například ve velkých zemědělských podnicích v Nizozemsku a zcela jinak je to ve valné části Polska, Bulharska a Rumunska. Kritéria tady musí být jiná, musí být uspůsobena eh, eh, národním danostem. Musíme začít od základu a postupně pak se propracovávat dále. A mm, prosil bych, aby komise i účetní dvůr to zohlednili. My jsme e, e, konfrontováni e, výtkami, že takovéto základní prostředky už nebudete financovat, ale my přece musíme začít od začátku, od základu. Nemůžu nakupovat rafinované, rafinovaná zařízení, zařízení, pokud nemám k dispozici ty úplně nezbytné přístroje nebo vozidla. Eh, zemědělská. A proto moje prozba o zohledňování těchto zemských specifik. Jinak to bude vést k eh, nesprávným závěrům. Nebudeme-li respektovat stav vývoje té které země. Děkuji. Už se nikdo nehlásí o slovo. Chtěl bych nejprve požádat komisi o odpověď. Je tu zástupce generálního ředitelství Agri Jose Manuel Souza a pan Pasos Aniotis. Komu mohu nejprve dát slovo? Prosím. Many thanks for giving me the... Děkuji za udělení slova. Dovolte, abych v prvé řadě poděkoval účetnímu dvoru i zpravodajce za práci, kterou odvedli účetnímu dvoru, děkuji za vypracování doporučení a zpravodajce děkuji za její zprávu. Je to naprosto v souladu, když zkoumáme nutnost, aby náklady byly efektivní, eh, když budeme v budoucnu modernizovat zemědělství. Usilujeme tedy o stejný cíl, ale je třeba ukázat, jaký je nový rámec a jak tento nový právní rámec k tomu přispívá. Rád bych zdůraznil, že již v současnosti bylo vyvinuto velké úsilí a když se podívám tedy na doporučení 1a a b, potom eh, mohu říci, že tu jsou různé cesty usilování o tyto cíle. Jsou tu kritéria způsobilosti, různá diferenciace u určitého typu investování a u opatření pod podpory prodeje. Strategický přístup bude posílen a bude se eh, opírat o SWOT analýzu, bude se opírat o strategii a strategie se bude zabývat eh, potřebami daného regionu nebo dané země. To tedy znamená, že se to bude opírat o vnitrostátní programy a programy regionu. U strategického přístupu budou členské státy identifikovat své potřeby a budou předkládat návrhy na potřebné investice, aby bylo možné řešit pozitivně, jak je zde uvedeno, úroveň rozvoje regionu, co je eh, dobré pro jeden region, eh, může být i pro další, ale je třeba stanovit eh, nástroje, aby bylo možné řešit tyto problémy. Také bych chtěl říci, co se týče kritérií výběru, tak nový návrh se zaměří na výběrová kritéria eh, podle cílů. Bude to stílené řízení, aby členské státy mohly provádět eh, hodnocení situace předem ex ante, aby mohli postupovat konkrétně a efektivně při koncipování programů navrhovaných pro jejich zemi. A v budoucnosti budeme vědět, že se zaměřujeme na cíle, eh, které eh, definují šest priorit a pro každou prioritu máme tři eh, hlavní oblasti. Strategie bude lépe přizpůsobena té budoucnosti a v nové legislativě, zejména v článku 18 nového návrhu, eh, je uveden způsob eh, zacílení a ten umožní členskému státu rozhodnout a my budeme moci eh, posoudit schodu Tyto cíle se budou opírat o kritéria a opět se opírám o doporučení číslo dva. Učitní dvůr i zpravodajka říkají, že je třeba učinit ještě další kroky, abychom posílili monitorování údajů. Jistě, abychom ukázali, že již eh, stávající eh, společný eh, rámec pro monitorování a hodnocení vychází z politické pomoci a nařízením 16 98 jsme zavedli systém, který jistě musí být ještě vylepšován, ale získáváme zkušenosti a umožňuje nám to eh, eh, opírat se o eh, zprávu v polovině období a o indikátory, které jsou komplikované, je třeba je zjednodušit, ale už bez tak získáváme určité informace v roce 2015 bude období ukončeno a dále do roku 2017 předložíme hodnotící zprávu a ty výsledky mohou být ověřeny. Ať to bude cokoliv z hlediska společného hodnotícího rámce, se snažíme připravit lepší rámec pro hodnocení a monitorování. Vynakládáme velké úsilí spolu se zúčastněnými stranami. E, jsou to soukromé i veřejné subjekty, abychom zajistili lepší monitorování v příštím programovém období. Dále bych si ještě zmínil o ekonomickém hodnocení, jako účetní dvůr o tom hovoří v eh, doporučení číslo čtyři, že není dostatečně vyvinuté. Do budoucna chceme navrhnout opatření, která budou více propojena s business plánem oproti minulosti. Díváme se na to dvěma pohledy. Jednak jde o zjednodušení. Eh, Členské státy by neměly trpět eh, velkou administrativní zátěží, ale abych odpověděl na ty otázky, které požadují, abychom lépe propracovali nástroje pro provedení analýzy a hodnocení. Je třeba dosáhnout určité vyváženosti když budeme požadovat po členských státech více informací, ale souhlasíme s tím, že je třeba učinit vše, abychom zajistili lepší efektivitu naší politiky. Domnívám se, že posílení toho, té dimenze zacílení abychom se vyvarovali eh, administrativní zátěže, abychom vytvářeli nástroje, které umožní snížit eh, rizika a v neposlední řadě komise již v současném období eh, v rámci slaďování legislativního procesu, který sice ještě není ukončen, ale bude také opakovat tuto novou disciplínu, kdy eh, výdaje budou způsobilé po eh, zvažování žádosti. Takže do příštího eh, programového období se budou tedy zvažovat tyto výdaje a Doufám, že se mi podařilo se vyjádřit k velké části těch připomínek, které tu zazněly. A mohu říci, že budu velice rád spolupracovat s účetním dvorem a usilovat o lepší efektivitu naší politiky. Děkuji. Yeah, thank you very much. Are there any, uh... Děkuji. Děkuji. Chtěl bych se zeptat, zda máte ještě nějaké připomínky. Dám eh, slovo účetnímu dvoru. Pokud chcete vystoupit, prosím. Pane předsedo, dovolte, abych poděkovala všem za vaše velice zajímavé a důležité otázky. Ráda bych začala tou otázkou, kterou položila paní zpravodajka. Týká se zacílování a těch eh, výběrových kritérií. Musím říci, že legislativa EU stanovila specifické cíle této oblasti. A e, je to obecné nařízení. Členské státy musí zajistit, aby byly jasně definované, zacílované cíle, které budou odrážet jejich potřeby a také priority e, kvality, nové technologie, diverzifikaci a potom členské státy mohou definovat v eh, programu rozvoje venkova jasné a specifické cíle, které odrážejí potřeby státu, eh, které jsou v programu rozvoje eh, venkova stanoveny jako kategorie příjemců a také diferencovaná pomoc pro různé typy projektů aby bylo možné využít specifických výběrových kritérií k identifikaci těchto projektů, protože největší příspěvek dostanou největší eh, cíle, abychom zmírnili eh, určitá ta rizika a abychom usilovali o udržitelné projekty. Není na nás, abychom rozhodovali, jaké typy výběrových kritérií je třeba použít, ale v zprávě v odstavci 26 a také 27, 28 jsou uvedeny a také v příkladech v rámečku 2 říkáme, že dobrá výběrová kritéria, s nimiž jsme se setkali v členských státech, byly restriktivní a pomáhali Eh, dosažení lepší lení, jako například v Maďarsku úřady navrhovali projekty pro velice specifická odvětví. Byly to specifické typy eh, projektů, modernizace eh, zemědělských podniků, projekty zavlažování a podobně. A je třeba říci, že je tu rozdíl mezi tím, co účetní dvůr eh, rozhodl, když prováděl audit. Naše kritéria auditu sledují zda členské státy eh, na místě uplatňují ta výběrová kritéria. A je třeba eh, chápat tento rozdíl. Rozdíl mezi našimi kritérii, které jsme stanovili pro audity a mezi výběrovými kritérii v členském státě která mohou pomoci, aby byla pomoc nejlépe směřována pro ty lepší projekty, které jsou pěty se specifickými potřebami regionu nebo daného členského státu. A také bych ráda řekla, že jak o tom hovořila paní Ayala Sender, tak tu nevidím žádný rozpor eh, mezi naší auditní zprávou. Já bych chtěla říct si, že eh, dojde k zlepšení zemědělského podniku, eh, když jsou vynaloženy prostředky do nových prostředků, do nového vybavení finanční prostředky EU dosáhnou lepšího e, výnosu při lepším zacílování. My to vyjadřujeme naprosto jasně v naší zprávě e, e, závisí to na tom, co sledujete. Když hovoříme o výběru členských států během auditu, Eh, audit se týkal deset členských států. Eh, sedm z nich bylo přímo navštíveno. Nemohli jsme navštívit všechny členské státy a jejich výběr závisí v prvé řadě na úrovni eh, vynaložení prostředků v členských státech nebo ve specifickém regionu, protože to znáte, Někdy členské státy, jako například Polsko, má jeden program pro rozvoj eh, regionů a v některých státech existuje více regionálních eh, programů. Eh, také je nutné zohlednit zeměpisné pokrytí a v neposlední řadě také je to vyvážené pokrytí mezi starými a novými eh, členskými státy. A proto jsme se snažili připravit relevantní doporučení pro komisi. Domnívám se, že to je vše z mé strany. Ja, Děkuji, paní Budbergite. Pokud by si zpravodajka přála ještě jednou se vyjádřit tak může, prosím. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně bych ráda znovu poděkovala za spolupráci i za připomínky svým kolegům. V každém případě to jsou věci, na kterých musíme nadále trvat. Komise nám v okamžiku nového programového období vysvětlila, z čeho je třeba vycházet z té zprávy účetního dvora, z dialogu a z doporučení tohoto výboru je možno zlepšit eh, tento návrh eh, u opatření, která jsou naprosto zásadní nejen při zachování a modernizaci evropských zemědělských podniků, ale také proto, že dávají příležitost najít si práci a kvalitní práci v prostředí, které je velmi důležité pro Eh, řízení a zprávu celé krajiny. Jak jsme říkali, jak je tam důležitá ta generační obnova, výměna generací. Já to zdůrazňuji ne proto, že se mi to líbí, ale protože si uvědomuji, že zprávy účetního dvora mají ten dopad, jaký jim přísluší, mají důležitý dopad. Takže se nejedná pouze o ty změny, které má zavést komise, jaká zlepšení mají uskutečnit členské státy, ale jde i o to, jakým způsobem můžeme vylepšit eh, samotné hodnocení. Já chci říci, že nejde ani tak o rozpor jako takový, ale my jsme si tu zprávu opravdu pečlivě přečetli a jsou tam určité věci, jak říkala paní Bordegite, jako například eh, body 26, 27, 28, tam eh, jsou části, kdy ten čtenář eh, si může říci, že členské státy v bodě 26 nepracovali tak dobře, neuplatňovali stejně ty požadavky jako ty z 27 nebo ti z 28, kteří byli ještě lepší, ale když se podíváme na to, jak tyto uvedeno v tabulce, tak tam regiony nebo státy, na které v bodě 27 účetní dvůr obsahuje, tak právě ty pracovaly naprosto nedostatečně, zatímco státy a regiony v bodě 26, které podle toho, co si čteme, bychom si mohli myslet, že to neuplatňovali, že ta kritéria neuplatňovali tak dobře, tak naopak v té tabulce se ukazuje, že to udělali alespoň tedy dostatečné, ne, že by to bylo úplně skvělé, ale bylo to méně nedostatečné než ty z bodu 27. Takže občané, když se to budou číst, tyto zprávy účetního dvora, tak eh, narazí na aspekty, které nebudou úplně srovnatelné, protože nemůžeme si představovat, že Španělsko je reprezentováno dokonale pouze svým jedním regionem katalánskem, to tež platí pro Německo a Bárensko a Württembersko, to není srovnatelné s Polskem a tak dále. To je vše, hodně jsme na tom pracovali. Já jsem se zaměřila na to, abychom se něco naučili a abychom lépe pochopili tuto zprávu. Všem děkuji za jejich eh, připomínky. Nevím, jestli budou nebo nebudou nějaké pozměňovací návrhy. To záleží na správním postupu. Děkuji. Okay. Yeah. Děkuji vám mnohokrát a e, tímto můžeme uzavřít bod číslo 5. A pokračujeme dalším bodom, bodem, a sice zvláštní zpráva řešení střetu zájmů ve vybraných agenturách EU. Naší zpravodajkou je opět Ines Ayala Sender. Ines, myslím, že jsme již členům účetního dvora naslouchali a nyní k výměně názoru eh, k vašemu, eh, vaší zprávě. Děkuji, pane předsedo. Máme zde závěry, které se týkají nejen celého toho postupu udělování absolutoria agenturám minulý rok, ale týká se to i analýzy jednoho zásadního prvku a sice střetu zájmu. A to nejen v oblasti některých agentur, které byly předmětem zprávy účetního dvora, ale tento výbor usiloval také o obecnější náhled na jeden z těchto důležitých prvků pro spolehlivost a transparentnost nakládání s evropským rozpočtem, a to tedy nejen v agenturách jako takových, ale vůbec v celé Evropské unii. Z toho slyšení, které jsme měli, myslím, že doporučení, která jsme identifikovali, mohou být zajímavá, ta jsou právě schrnuté v té mojí zprávě, i když by se tam určitě našla i jiná vhodná doporučení. Chci upozornit členy tohoto výboru, že důležitá věc, kterou jsme se dověděli, nebo tedy celá řada věcí, které jsme se dověděli na tom slyšení, už jsou obsaženy ve zprávě pana Gebrandyho o absolutoriu agenturám, takže toto jsme jenom vlastně schrnuli a zakomponovali jsme do toho ta zlepšení. Chtěla jsem zdůraznit, že je důležité, aby jako zásadní kritérium byla nezávislost a autonomie agentur, které jsou tedy decentralizovány a je třeba vzít v úvahu jejich specifické potřeby, pokud jde o řízení konfliktu zájmu. Není to totéž, když máme takovou agenturu, jako je agentura pro leteckou bezpečnost nebo pro námořní bezpečnost nebo pro práci a zaměstnanost. Za druhé, je třeba zachovat eh, doporučení OECD ohledně střetu zájmu. Je třeba je dodržovat, protože tato doporučení se týkají výkonu veřejné funkce. Proto bych řekla, že je těžké uplatnit to na soukromo, veřejno-soukromé podniky veřejné soukromé subjekty. Nemá to tedy dopad na správní rady. Tam ty tam, tedy, ta pravidla OECD mohou být využita jako doporučení, ale potřebujeme to trošku upravit. Jsme rádi, že po těch diskuzích z minulého roku komise vydala svou cestovní mapu, protože si uvědomila, že potřebujeme společný rámec pro řešení střetu zájmu. Nic takového zatím neexistovalo. Každý si vytvářel svůj mechanismus v závislosti na tom, jaké měl problémy, jaké měl eh, potřeby a nebylo zde nic jednotného. My doufáme, že to komise do konce roku 2013 dopracuje. Myslíme si také, že je důležité, aby tyto normy se na sebe vzájemně nevršila, nebyla z toho taková džungle, protože jedna z věcí, kterou jsme se naučili, je, že čím jednodušší ta norma je, to neznamená, že by nebrala v, důvo, v úvahu složitost eh, té oblasti, na kterou se vztahuje, ale právě když se nad tím pořádně zamyslíme a když si uvědomíme, jaké různé potřeby tam jsou, tak dospějeme k těm zásadním, úplně nejjednodušším principům, protože ty normy, ta pravidla musí být co nejjednodušší, aby bylo možné jejich plnění účinně kontrolovat. A pokud se jedná o předpisy, které jsou složité, rozvětvené, tak bude mnohem složitější provádět kontrolu dodržování těchto norem a také dodržovat transparentnost a integritu, kterou potřebujeme. Také nám připadá důležité, abychom vzali v úvahu to, co se děje poté, když eh, ukončíte svou funkci v agentuře nebo v různých tedy odděleních administrativy nebo jako člen eh, správní rady, co se potom děje. Tam nám připadá důležitá iniciativa ombudsmana, právě pokud jde o analýzu toho systému těch otočných dveří, protože tam se potom velmi těžko sleduje, kde vlastně dochází k těm střetům zájmu. Je důležité, abychom z jakéhokoliv vztahu, který existuje sám o sobě, už nedělali střed zájmu. Musíme tedy být eh, velmi, velmi přísní a přesní, pokud jde o identifikaci a definici střetu zájmu. Aby to nebylo nějaké totum revolutum a nějaká obecná zbraň, že všechno najednou je střed zájmu. Takže abychom nešli z extrému do extrému. Proto jsou důležité všechny aspekty, které nám pomohou informovat a předcházet konfliktům zájmu. To nám připadá jako opravdu důležitý krok a krokem vpřed je také to, že po zprávě účetního dvora a především po debatě o udělení absolutoria za rok 2010-2011 si sami agentury uvědomili, že je nutné čelit tomuto riziku střetu zájmu a sami zavedli zlepšení, která jsou také popsána ve zprávě pana Gebrandyho. Účetní dvůr dělá dobře, když dohlíží nad eh, touto situací v agenturách, především v těch agenturách, eh, které mají největší dopad, eh, to znamená agentury, které mají na starosti zdraví, bezpečnost, ale obecně se to týká celé administrativy a myslíme si, že by se měla také vypracovat specifická zpráva o otázce střetu zájmu, kdy by se ta oblast působnosti rozšířila. Myslíme si, že identifikace těch eh, případů, kde je největší riziko, by nám také umožnilo být eh, přísnější při podnikání potřebných kroků. V současné době zde máme tedy ten registr transparentnosti všech zájmových skupin. To je tedy oblast, která by se měla neustále zlepšovat. Mělo by to být také fórum, kde by se debatovalo o zlepšeních celé situace a dále třeba uplatňovat specifická opatření. Čím budeme mít větší transparentnost, čím více se budou zveřejňovat tedy zájmy a kurikula expertů, členů správních rád. Budou se aktualizovat, aby bylo možné i nadále zachovávat transparentnost a provádět kontroly. Důležité také je publikovat zápisy ze zasedání správních rád. To je také věc, která by měla být eh, zajištěna, protože to velmi pomáhá transparentnosti. Velká část případů střetu zájmu souvisí s celkovým oslabením evropské administrativy, takže všechno to, co souvisí s posílením statutu úředníků a omezení outsourcingu různých úkolů komise, tak toto všechno by mělo být omezeno na minimum. Čím více budeme privatizovat, čím více budeme provádět outsourcing, tak tím více nám poroste riziko střetu zájmu. To bude opravdu exponenciál, exponenciální nárůst. Takže pokud, když se rozhodneme outsourcovat nějakou oblast činnosti, tak bychom se nad tím měli zamyslet a měli bychom být také důslednější při přidělování lidských zdrojů pro evropskou administrativu. Tenhle populismus, že Každý úředník eh, jen kvůli tomu, že úředník je druh určený k záhubě, to je chyba, kterou teď eh, platíme, protože nám zde roste riziko střetu zájmu a my si nemůžeme dovolit abychom eh, tedy vyměňovali ten svůj vlastní personál, který máme a který tedy nemůže mít střed zájmu. A jestliže si tohoto úředníka vyměníme za někoho ze soukromé sféry, tak se potom nemůžeme divit, že zde máme střed zájmu. Ale samozřejmě i oni si musí vydělávat na živobytí jako my. Na závěr bych ráda požádala všechny instituce a všechny agentury, které jsme se tady vyslechli na různých eh, slyšeních. Je důležité, aby nás informovali o problémech, eh, které mají při uplatňování doporučení a aby tedy informovali také účetní dvůr. A to je zatím vše a jsem zase k dispozici, abych zodpověděla dotazy svých kolegů. Děkuji. Ja, ich habe hierzu jetzt... Ano, já k tomu mám jednu přihlášku do diskuse a chci ještě upozornit na to, že zpravodaj dalšího bodu programu mě informoval o tom, že v 17 hodin se musí dostavit na eh, jiné zasedání a proto navrhuji abychom zestručnili diskusi k tomuto bodu a stihli tím pádem ještě i další bod pana Muldra. E, děkuji, já se pokusím o stručnost. E, předně chci poděkovat zpravodajce za pracovní dokument. Myslím, že je e, nezbytné, abychom sledovali jeho další vývoj. Určitě jsme věnovali již eh, velkou pozornost eh, udělování absolutoria v této věci v loňském roce a eh, to svědčí o tom, že je to téma důležité pro každého. Navrhuji, abychom do pracovního dokumentu zapracovali několik velmi praktických bodů. Spravodajka hovořila o cestovní mapě komise. Ano, máte pravdu. Proč výslovně nepožádáme komisi o to, aby eh, nám eh, v rámci výroční zprávy předložila i komparativní nebo srovnávací tabulku. Ta by eh, jasně ukázala, co se již udělalo, co nikoli, o jaké potíže šlo a tak dále. To je první bod. Druhý bod. Myslím, že musíme být velmi angažováni v této věci a mm, udržovat toto téma stále aktuální. A možná, že bychom mohli požádat agentury, které se připravují na absolutorium a nejenom ty, eh, které jsou zmíněné ve výroční zprávě, eh, ale všechny, eh, aby Eh, se tomuto střetu zájmu věnovali. Možná, že bychom jim mohli i předem eh, poskytnout nějaké dokumenty nebo vodítka k tomu. A pak bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom my sami měli být proaktivní. Každý rok případně bychom mohli náhod, náhodně eh, nebo namátkově vybrat tři agentury a prověřit, jak si stojí ve srovnání s uplynulým rokem. Děkuji. Děkuji Inge Gressle. Já chci poděkovat účetnímu dvoru výboru za velmi eh, důležitou a zajímavou zprávu, eh, eh, kterou jsme již dlouho požadovali. Je to dobrá věc. Ines, možná, že bychom ty závěry měli ještě trochu vyhrotit. Myslím, že jsou velmi povšechné a ztrácí se nám to, co vlastně potřebujeme. Potřebujeme eh, sjednocení pravidel eh, upravujících střety zájmu. Právě proto, že chceme mít eh, odborníky, kteří spolupracují s průmyslem a tudíž nutně musíme zajistit, aby tito odborníci pracovali ku prospěchu legislativy EU a nikoli jako prodloužené rameno e, nějaká, nějaké firmy. Jsem pro genovou techniku, ale e, nemohu si e, dovolit, co by stoupenkyně genové technologie dostat se do podezření v očích protivníků eh, genové technologie, že tady něco proběhlo eh, nekalými prostředky. Myslím, že eh, to musíme brát velmi vážně. To, co jsi navrhla například, že potřebujeme společná vodítka a že potřebujeme skutečně ten návrh, legislativní návrh komise, ale musíme diskutovat přesně, co znamená střed zájmu pracovníků nebo spolupracovníků agentur, jak tento střed zájmu může vypadat ostatně i na půdě komise a jak to řešit, protože tyto věci v podstatě musí být zařazené i do služebního řádu zaměstnanců eh, parlamentu. Myslím, že čas kvapí a nejde pouze o to, abychom zcela vyloučili eh, vliv eh, průmyslu, ale abychom eh, to zveřejnili. Já tu zprávu považuji za velmi dobrou a to, co v ní stojí, mě velmi zneklidňuje. Dosud je snadné všechna pravidla, která máme obcházet když je tam například uvedeno, že životopisy v podstatě vůbec nebyly analyzovány, ale že jsou archivovány v uzavřených obálkách někde ve sklepě, to není možné. Já bych tedy chtěla, abychom ty závěry ještě trochu přiostřili, eh, protože máme tady problém onoho rozhraní. Ten problém máme i v mnoha jiných oblastech a tady by agentury mohly být určitým průkopníkem i pro jiná pravidla. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je zásadní zpráva, která přichází v dobrou chvíli, bohužel. My máme teď volby, prožíváme opravdu složitou situaci. A je dobré, aby Evropská unie šla příkladem. Je důležité, abychom se zachovali udělování absolutorií agenturám jednotlivě, agentura po agentuře. Vím, že se občas objevují návrhy všechno dát do jednoho absolutoria, ale to by bylo podle mě dramatickou chybou. Za druhé, nastala chvíle připravit legislativu a ta zpráva, kterou já vítám, to také zdůrazňuje a chci také říci, že je skvělé, jak naše zpravodajka Ela Sender k tomu přistupuje. Je to opravdu skvělá práce a i ona říká, že potřebujeme v této oblasti legislativu. A za třetí je třeba, abychom se zaměřili na všechny tyto struktury, kolem Evropské unie. Mnozí poslanci si myslí, že je těchto struktur příliš mnoho. Prostě je to tak, ale vším o společné podniky, o společné výzkumné centrum, což je podle mě velmi důležitá struktura. Všechny tyto struktury tam musíme tedy zahrnout a musíme vysvětlit eh, odborníkům i těm správním radám, jaká je vlastně jejich úloha. Musíme jim říci, že jsou podřízeni Evropské unii a podléhají politické kontrole našeho parlamentu. A poslední připomínka. A možná budu trochu osamocen ve své frakci. Já souhlasím s tím, abychom měli statut evropské funkce, protože je zde taková záruka, nezávislosti, pokud eh, tito úředníci eh, budou mít tedy stabilní pozici, budou náležitě zaplaceni, takže to je potom eh, takový koktejl, který je zárukou nezávislosti. My potřebujeme zajistit nezávislost a já jsem nakloněn tomu, návrhu, aby se ten veřejný statut použil k tomu, aby se vyřešila celá řada problémů se střetem zájmu. Děkuji. A nyní se ptám komise, Mayotin Rio, zda se chcete vyjádřit k aktuálnímu uplatňování z pohledu komise, prosím. No, děkuji, pane předsedo. Mám jenom několik stručných připomínek. V prvé řadě bych chtěl velice poděkovat eh, paní zpravodajce Ayal Sender a Máme obdobné obavy a chtěl bych vám říct, že samozřejmě pracujeme eh, na tom, abychom splnili svůj závazek a to, že ke konci tohoto roku předložíme hlavní směry nebo pokyny spolupráce s agenturami práce poměrně pokročila a to znamená, že máme k dispozici první návrh, který jsme předložili ředitelům agentur. Není problém, můžeme se o to podělit i se spravedlivostí i se spravodajkou a my jsme e, požádali, aby ředitele agentur nám předložili formální odpovědi, potom se konala velice dobrá diskuze, takže tato myšlenka mít takové pokyny Eh, vede k tomu, abychom eh, dosáhli vyváženosti, Je třeba využít veškerých expertních znalostí, vyvarovat se těm střetům zájmů a nejdůležitější nástroj k řešení střetu zájmu je samozřejmě transparentnost a vše, co s tím souvisí. A také je třeba přemýšlet o provádění těchto opatření. Jistě agentury eh, musí plnit svou odpovědnost a byli jsme svědky toho, že eh, se ujeli své eh, z odpovědnosti v minulosti podle účetního dvora bylo dosaženo značného pokroku a my se opíráme o tyto zkušenosti agentur, stavíme na nich a také se domníváme, že hlavní zásadou našich pokynů bude eh, takový, aby každá agentura měla svou politiku eh, řešení střetu zájmu a za tím účelem musí provádět hodnocení rizik jsou to různé typy agentur a tím pádem jsou také konfrontováni e, různými riziky, které vedou ke střetu zájmu. A podle toho hodnocení e, rizik uvidíme, jak se budou e, od toho vyvíjet různé nástroje, které budou v těch pokynech, například prohlášení o zájmech veřejné kampaně, Eh, otázky rozhodování. To je tedy ta zásadní struktura naší činnosti. Sledujeme cíl, abychom eh, tuto práci ukončili do konce roku to součástí společného přístupu a samozřejmě eh, uvítáme veškeré neformální jednání s paní spravodajkou nebo eh, s nějakým poslancem, který má o to zájem. Jsme vstřícní vůči diskuzi. Děkuji vám. Dobře, tím eh, jsme probrali tento bod Ines. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji kolegům za poznámky, protože tam doplnili i nové myšlenky, které podle mě by mohly být eh, začleněny v budoucnu do tohoto pracovního dokumentu. A pokud jde o hodnocení a kontrolu střetu zájmu, tak toto musí být eh, jeden z pilířů práce tohoto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jen v návaznosti na to, co říkal zástupce komise, kterému tímto děkuji za to, že se s námi podělil o ten návrh, který připravují a uvidíme, jakým způsobem na něj budeme moci navázat. Ale chtěla jsem jen okomentovat dvě věci. Pokud jde o zodpovědnost agentur, tak ta cestovní mapa, já už jsem svého času říkala, že mě dělá jedna věc starost. Je pravda, že ty agentury mají požadavek být nezávislé a neutrální, ale pokud jde o jejich zodpovědnost, tak tam jsou dvě úrovně zodpovědnosti. Jedna věc je, že agentury jsou zodpovědné, jakmile se stanoví kritéria a postupy pro předcházení střetům zájmu, ale to nemůže znamenat, že v závěru bude komise zodpovědná za to, co se stane s těmi agenturami. Takže agentury musí být nezávislé a až budou uplatňovat své návrhy a svá doporučení, tak musí postupovat nezávisle, ale to neznamená, že nebudou tedy případě střetu zájmu také závislé na komisi. Že se tím takto komise zbavuje z odpovědnosti. A další věc. Hovoříme nejen o cestovní mapě, která by byla specifická pouze pro agentury, ale myslíme si, že v budoucnosti, jakmile bude přijat tento nástroj pro agentury, tak budeme potřebovat obecný rámec pro řízení střetu zájmu v oblasti Evropské unie protože se nejedná pouze o agentury, ale i v rámci samotné administrativy Evropské komise máme profily, například externí agenti, kteří pracují na velmi citlivých eh, agendách a kteří také mohou být předmětem střetu zájmu, tedy z národního hlediska. Já jsem byla národní expertkou, takže vím, o čem hovořím a myslím si, že jakmile budeme mít vyřešeno to nejnaléhavější, a tedy ta cestovní mapa pro střety zájmu v agenturách, tak potom budeme muset začít pracovat na trochu širším poli a budeme muset vytvořit obecný rámec pro evropskou administrativu a pro instituce, aby se tedy i na tomto poli řídili, dostali pod kontrolu střety zájmu a já doufám, že se tím zvýší důvěryhodnost evropských institucí v očích evropských občanů, protože právě jejich důvěru teď eh, v těchto bouřlivých dobách potřebujeme. Čím důvěryhodnější ty instituce budou, to samozřejmě neznamená, že bychom neměli pracovat eh, s odborníky, s experty, ale pouze tehdy, když občané budou schopni identifikovat, jaké jsou jejich zájmy těchto jednotlivých expertů. Pak nám bude jasnější, a jednodušší dokázat, že ta rozhodnutí, která jsou přijímána, jsou co nejneutrálnější. A pokud nebudou neutrální, tak budeme moci jasně vysvětlit, jakým způsobem to vyřešíme, jakým způsobem to napravíme. To je vše, děkuji. Já velice děkuji zpravodajce Ines Ayala Zende. Tím jsme uzavřeli tento bod a můžeme přejít k dalšímu bodu a to je návštěva delegace v, Kaliningradu, v Kaliningradu a zpravodajem Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste předsunul tento bod na pořadu jednání, protože já budu muset opravdu brzo odejít a já se sám velice těším na návštěvu této části Evropy. Je to opravdu zajímavá část Evropy, přiznávám, že jsem tam nikdy nebyl. Je tu celá řada věcí, které jsou již uvedeny v dokumentech k dnešní schůzi. Já bych chtěl pouze službu a komisi poprosit, aby nám dali k dispozici co nejdříve příslušné informace, protože je to pro mě eh, opravdu neznámé území, nes uvědomuji si, že bych eh, měl hodně zpráv a když se to týká padělání eh, cigaret a jejich pašování, přál bych si získat co nejvíce informací od komise a také vidím poprvé, že od roku 1991 jsme vynaložili 100 eh, <clears throat> milionů eur v tomto regionu. Vidím to poprvé. Mohli bychom obdržet seznam projektů, programů, kde byly ty prostředky vynaloženi. Možná pokud má účetní dvůr nějaké zprávy, tak by nám je také mohl poskytnout. Já sám bych chtěl eh, cestovat vybaven co nejvíce informacemi, abych byl schopen přímo v místě dobře odpovídat na otázky. Děkuji vám. Děkuji vám. Má komise nějaké novější poznatky? Velice vítám pana Katáňu a pana Alejandra který z vás k tomu může prosím něco říci? Ano, děkuji, pane předsedo. Jistě můžeme vám poskytnout informace, které požadujete, to znamená seznam projektů, které byly v okolí do doposud financovány, abyste se mohli zhostit mise co nejlépe. A je třeba učinit Eh, nutná opatření, aby se zúčastnili relevantní příjemci, aby o realizaci projektů diskutovali s delegací Evropského parlamentu. Ano, děkuji vám. Bart Stes se hlásí o slovo. Ano, děkuji. Jane, mě to nesmírně zajímá, ale v tu dobu mám bohužel jiné závazky. Chtěl bych jenom připomenout, že jsem se zúčastnila, byl jsem předsedou eh, delegace do Ruska a tenkrát jsme také navštívili Kaliningrad. A eh, byli jsme také na tom hraničním přechodu. Já doufám, že parlament eh, přijme tento návrh, abychom to mohli porovnávat. Děkuji. Jsou prosím ještě nějaké otázky nebo připomínky? Zdá se, že ne. Tento bod tedy můžeme uzavřít. Chtěl by ještě vystoupit eh, zpravodaj Jane? Chce... Ne, někdo jiný se hlásí. E, Za Olaf se někdo hlásí o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo z pozice OLAFu eh, musíme říci, že region Kaliningradu je nesmírně citlivým regionem, co se týče eh, nezákonné eh, produkce cigaret a dalších výrobků. Chtěl bych zdůraznit důležitost, že Baltická tabakná fabrika, ruská továrna vyrábí eh, tyto cigarety. Většina cigaret se vyrábí na vývoz, ale z hlediska statistiky můžeme informovat o tom, že v roce 2005 jeden eh, milion eh, cigaret byl zachycen v členských státech. EU v roce 2008 to bylo již 308 milionů cigaret. A v roce 2011 eh, to, se to týkalo hlavně Maďarska, eh, Litvy, eh, dále také Německa, České republiky a ještě také Slovinska a Polska. Problém je ten, že před třemi, čtyřmi lety hm, zaplavili trh v Německu. Důvod je takový, že kvalita cigaret je dobrá, takže penetrace trhu je vysoká, cena nízká. Rusko volá po spolupráci a tvrdí, že to jsou cigarety vyrobené pro export. Ale já bych chtěl zdůraznit citlivost této záležitosti pro OLAF z hlediska ochrany finančních zájmů Evropské unie. Měli bychom eh, monitorovat eh, pohyby zboží. Sice eh, ten počet legálních cigaret klesá, ale stále je to ještě problém. Děkuji. Dva poslanci se hlásí o slovo Inge Kresle. Děkuji. Jakou roli vlastně hraje Kaliningrad pro pašování tabákových výrobků? tabákových, pro tabákové koncerny jako takové a já bych chtěla eh, se setkat s tou osobou, která je zodpovědná eh, z OLAFu za tento region? Děkuji, můžete, pane Katáňo na to hned odpovědět. Ano, máme spolupráci e, s Ruskem v této záležitosti a my jsme během jednání v minulosti e, pošetovali e, od celních orgánů větší spolupráci. Vyra, jsou tam dvě továrny, které eh, vyrábějí eh, cigarety v regionu Kaliningradu a většina, jak jsem již řekl, se vyrábí na export ale po přesunu cigaret do různých třetích zemí potom eh, končí na mm, trhu s padělanými produkty v EU. Děkuji, Jan. Dobře, eh, když jsem požadoval informace, tak s tím jsem myslel eh, sekretariát tohoto výboru a Bartašta se bylo by dobré mít také tu zprávu, kterou jsme udělali před několika lety a komise již zareagovala, ale já jsem ani nepomyslel na OLAF, jistě, ale to je naprosto vítané, aby nám poskytl veškeré informace, které OLAF pokládá za užitečné pro nás. Jsem tedy proto, aby OLAF eh, doplnil některou eh, dokumentaci do toho spisu pro naši misi. Děkuji, velice vám děkuji. A nyní tedy mohu uzavřít toto téma. Tento bod pořadu jednání můžeme také ukončit. Děkuji zástupcům OLAFu i komise. A e, budeme čekat na přislíbené informace pro přípravu této cesty, ale domnívám se, že již tato krátká výměna e, informací ukazuje, že cesta delegace do Kaliningradu má e, smysl a doufáme, že bude užitečná. To je tedy konec veřejné části jednání. Přerušují naši schůzi do zítřejšího dne. 9 hodin začneme projednávat bod 9. Bude to hlasování o různých zprávách. Já vám velice děkuji. A nyní se ptám koordinátoru, může naše schůzka bezprostředně navázat, nebo jsou tu někteří, kteří se nemohou zúčastnit, eh, že by je zastupovali náhradníci? Jsou tu prosím náhradníci za některé koordinátory? Ne? Could you, could you, uh... Ja. E, ich, ich schla, I propose that... Navrhuji, abychom zahájili po krátké přestávce tř, po třech e, pěti minutách a bude to tedy schůze koordinátorů za uzavřenými dveřmi. Yeah, I'm here. We'll arrive tomorrow.